So. Moment. Dear colleagues, well... Vážení kolegové, vítám vás na e, náš výbor KONT. E, vítám všechny kolegy zde v sále i ty, kteří jsou k nám připojeni zvenku a které uvidíme, až budou mluvit ale já jsem velmi ráda eh, za každého, kdo je k nám dneska připojen. Tak eh, zaprvé musím znovu připomenout, eh, že ti, kteří jsou připojeni po internetu, tak připomínám, nezapomeňte si vždycky zmáčknout tlačítko mikrofonu, speak button, až budete chtít mluvit. Často se na to zapomíná. Takže nejdříve schválíme program. Má někdo nějaké připomínky našemu programu? Zdá se, že ne, nikdo se nehlásí, čili je to přijato. Dále oznámení předsedkyně. Ty si můžete přečíst v našem eh, bilténu Cont News. Takže eh, jazyky, které tady máme, vidíte na programu. A dnes budeme experimentálně hlasovat, bude to zkušební hlasování, kde tedy 18 eh, eh, se už účastnilo eh, toto hlasování, čtyři nebyly, nebyly platné, poněvadž dotyční se řádně nepřihlásili Eh, jsou, jsou, jsou tam eh, prostě na to rubriky příslušné místo, kam se máte eh, zapsat, takže to je důležité. Dva poslanci také ne, nezaslali své hlasovací listiny v PDF, tak nevím, no to byl první takový test, první zkouška, tak já doufám, že příště už to bude všechno, všechno lepší, dnes eh, máme ještě druhý problém a sice eh, spolu s naším výborem se paralelně koná výbor rozpočtový, eh, to je 4.45 až 5.45 se tam hlasuje, takže prosím, kdo je tam také oprávněn hlasovat, tak musíte si to nějakým způsobem zkusit zvládnout. Já se za to omlouvám, ale nepodařilo se nám od administrativy získat eh, odlišné časové sloty. Máme tady COVID, máme tady technické problémy, takže tak to je. V podstatě mm, se ty schůze rozpočtová kontrola rozpočet konají paralelně ve stejném časovém slotu. Takže pokud nejsou další připomínky, přejdeme k bodu číslu 3 a to je ta Recovery and Resilience Facility, tedy ten nástroj na obnovu a odolnost, kde já jsem zároveň zpravodajkou. Takže možná vezmu ty nejdůležitější body a vezmu je v Němčině. V tomto stanovisku, které dneska budeme prezentovat, jsem se pokusila ty nejdůležitější body které jsme identifikovali zde na výboru, už eh, vlastně od samého začátku zapracovat. Eh, samozřejmě, že budu ráda, když eh, budete k tomu přidávat své návrhy, myšlenky, stanoviska, aby ten dokument byl co nejkvalitnější. My vlastně víme, že co se týče té rozpočtové kontroly, snažíme se eh, být přímo tedy u toho eh, přítomni. Bohužel eh, výbor Ekon, tedy předseda výboru Ekon to odmítl velice radikálně, zatímco rozpočtový výbor byl na naší straně, takže my budeme mm, muset se k tomu vyjádřit dní prostřednictvím stanoviska, poněvadž to jsou peníze, které jsou docela podstatné a my musíme eh, dosáhnout toho, aby výbor pro rozpočtovou kontrolu v rámci eh, absolutoria, eh, a tady máme k tomu dva názory, Eh, SAD se domnívá, že by to mělo být jaksi v tom normálním, v rámci normálního eh, absolutoria eh, rozpočtu, což tedy jak si bude obtížné, poněvadž je tam, potřebovali bychom mít speciální kapitolu to zařazenou. EPP se naopak domnívá, že bychom to měli udělat jako zvláštní, separátní dokument, Eh, což by mělo být tedy z právního hlediska lepší, protože vlastně eh, my máme tady na jedné straně eh, prostředky, které jsou přiděleny z rozpočtu a musí se s nimi nacházet předepsaným způsobem. Na druhé straně tady máme vlastně ty druhé prostředky, kde tomu bude jinak, ty se budou řídit tedy jinými pravidly. Takže my bychom měli mít možnost, možnost se k tomu na to odvolat. Další bod je to spojení eh, právního státu, respektování jeho principů a eh, čerpání z, toho, z té facility, tak eh, to v podstatě tady ta vazba musí být. Pro mě je poněkud problematické, že předsednictví rady Eh, znovu říká, že pokud se tedy eh, jedná o nějaké eh, porušení právního státu, tak se musí nejdříve členské země zhodnout na potrestání. Ja? Takže de facto to si myslím, že je poněkud nepřiměřené, to je přiměřenost úplně na ruby. Já si myslím, že právní stát to je něco, na čem se jednoduše a prostě musí trvat. Dále, pokud se týče spolurozhodování eh, Evropského parlamentu delegovaným aktem a dále eh, digitální performance reporting system, eh, tady komise už naznačila, že bude toto upravovat způsobem, který bude závazný pro všechny, tak abychom eh, otázky dostali zodpovídané daleko rychleji. V současné době musíme eh, čekat na toto měsíce a de facto v tom systému reportingu by se měla objevit i jména eh, fyzických osob, která stojí, které stojí za právnickými osobami. Dále eh, zavedení horní, eh, horní hranice eh, milion euro pro, pro oprávněnou osobu, která je zároveň fyzickou osobou. A hm, pak by se tam používal systém notifikací, který známe už z jiných oblastí. Tady chceme tady chceme zabránit tomu, aby jedna fyzická osoba eh, by získala různými cestami velké množství peněz, které by měly de facto více od fyzickým osobám. Dále, mm, členské země by eh, měly, by měly pravidelně přeskoumávat, eh, zda ty prostředky z toho RRF budou používány správně, musí se po, musí uplatňovat audity a musí se přistupovat k eh, nápravným opatřením. Dále komise a ECHA také musí být eh, schopni eh, provádět Eh, také eh, svoje audity, protože to prostě nejde, že my tady dáme někam 750 eh, miliard a teprve za další čas se tím začne, může se tím začít zabývat Evropský soudní dvůr a také OLAF a <clears throat> další musí být, musí prostě mít schopni k tomu přistoupit a taky přistupovat k dokumentům a provádět audity. Dále tady máme další eh, požadavky na eh, Recovery a Resilience Plans členských zemí. <clears throat> Za prvé tedy eh, by popisy měly být dostatečně podrobné, tak abychom tedy věděli, které národní orgány jsou do toho zapojeny, hm, protože tady je skutečně nutné, abychom věděli, kam jde zodpovědnost. A také eh, je třeba, eh, aby se vědělo, které peníze jsou domácí a které evropské. To z rozpočtu nevyčteme. A dále musíme eh, zabránit dvojitému financování, duplicitnímu financování. Dále nevyužité prostředky po ukončení programu by se měly vrátit do eh, víceletého finančního rámce, takže tam by se potom měly používat eh, potom eh, v oblastech, kde je peněz málo a jsou podfinancované, například migrace nebo eh, věda a výzkum a podobně. Tam skutečně je vážná situace s podfinancováním. Eh, pokud se týče tedy eh, prostředků toho, toho fondu pro obnovu a odolnost, <clears throat> tak tady zase musí být řádné finanční řízení, tak jak je to u těch původních prostředků. Jestliže tedy chceme vydat 750 miliard, tak by bylo samozřejmě vhodné, aby třeba i v členských zemích eh, lidi eh, věděli, že jde o peníze evropské, když už se tedy budou tam eh, utrácet. Takže to je všechno, děkuji. Ich darf gleich an Isabel a teď dám slovo stínové zpravodajce eh, Isabel García Muñoz. Gracias, presidenta. Nos habíamos quedado... Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já bych eh, chtěla na úvod říci, že tento mechanismus je vlastně významným milníkem, protože poprvé máme eh, takto eh, jaksi eh, obrovský počet, obrovský objem prostředků, takovýto finanční nástroj, kterým chceme čelit dopadům té krize. Uvědomili jsme si při té minulé krizi, že úsporná opatření nejsou řešením a proto i má skupina se podílela na tomto návrhu a nyní v parlamentu musíme být dostatečně ambiciózní a zajistit eh, také nejen implementaci, ale i dostatečnou kontrolu. Já děkuji paní eh, zpravodajce za velice eh, pečlivý a podrobný úvod, eh, který nám zde poskytla. Souhlasím s tím, že je třeba lépe chránit finanční zájmy Evropské unie, je třeba posílit úlohu OLAFu evropského žalobce, byť možná ne v takových podrobnostech, jak to paní zpravodajka navrhuje v pozměňovacích návrzích. Také je třeba věnovat se té otázce dodržování právního státu. Víme, že to komplikuje jednání mezi parlamentem a radou, ale musíme na tom neustále trvat. A dále eh, chci eh, říci, že tedy zde máme implementaci pomocí delegovaných aktů, tak to, to eh, příslušný výbor chce a je důležité, aby se eh, parlament eh, k tomu nějak vyjádřil, protože to potom eh, jak si bude mít vliv na jeho účast v tom rozhodovacím procesu. Důležité je také, aby správně byl nastaven ten tok informací mezi komisí a parlamentem a také vzhledem k udělování absolutoria. Myslím si, že je velice důležité zjednodušit ty postupy, jak nám mnohokrát řekl Evropský účetní dvůr, ta pravidla jsou často velice složitá a potom i kvůli nim vlastně vznikají nesrovnalosti a chyby a dokonce třeba i podvody. E, také je třeba zohlednit to, že pro členské státy bude velkou výzvou příprava těch národních plánů, operačních plánů a těch operačních e, reformních plánů. Musíme proto mít dobře nastavené ty kontrolní mechanismy i na národní úrovni a e, nesmíme to spožďovat nějakými jaksi příliš zatěžujícími kontrolami, proto apeluji na to, aby ty postupy byly co nejjednodušší, ale aby zároveň nebyla ohrožena, nebylo ohroženo správné vynakládání těch prostředků a také, aby to nemělo dopady na konečné příjemce, například na regionální orgány. Mám určité eh, eh, pochybnosti, eh, pokud jde o ty limity na jednoho příjemce, která zmínila paní eh, zpravodajka. Myslím si, že by bylo také zajímavé diskutovat eh, o vhodné frekvenci těch kontrolních monitorovacích zpráv, abychom zase to příliš nezatěžovali, ten kontrolní proces, a také, abychom eh, si, si vytyčili přesné kontrolní kritéria a indikátory, jak to rovněž doporučuje Evropský účetní dvůr, ale o tom ještě jistě budeme hovořit v budoucích týdnech. Děkuji. Isabel uh, eh, Gilles Děkuji, Isabel Gilles eh, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vaše úvodní připomínky, které dobře vymezují rámec naší práce. Možná bych upřesnil některé body, které považuji za důležité. Za prvé, my samozřejmě souhlasíme s tím, že pokud Evropská unie odblokuje obrovské částky, tak se to nemůže dělat za jakýchkoliv podmínek. Je třeba, aby určité podmínky byly splněny. Myslím si také, a velice dbám na úlohu parlamentu v tom institucionálním eh, rámci je třeba opravdu dbát na to, aby nějaké zmnožování těch kontrol nespožďovalo vyplácení těch částek. My na to opravdu dáváme pozor a víme, že v mnoha oblastech je skutečně teď potřeba dát ty peníze. Cílem tohoto textu by mělo být nalézt rovnováhu mezi pozicí Evropského parlamentu a rychlostí provádění toho plánu. Evropská unie bude posuzována podle toho, jak rychle dokáže zareagovat, jak rychle bude schopna uvolnit velice vysoké částky na konkrétní projekty tak, aby rychle eh, pomohla těm nejvíce zasaženým regionům a průmyslovým odvětvím. A pokud eh, jak si a priori navážeme vyplácení těch částek eh, na postupy, eh, na kterých nám eh, zde jak si příliš záleží, tak bychom to celé mohli ohrozit. A já si myslím, že musíme nalézt tu správnou rovnováhu nesmíme eh, bojovat za pozici parlamentu za každou cenu. Důležité je skutečně, aby Evropská unie byla na konci toho všeho považovaná za subjekt, který dokázal rychle reagovat. A až ty částky budou vyplaceny, tak potom musíme, jak jste eh, připomněla, eh, dodržovat sadu určitých principů a v, naší, v našem výboru naším úkolem bude a posteriori kontrolovat, jak ty částky byly vynaloženy. A zde eh, v podstatě to vyplývá z toho, že to jde cestou eh, delegovaných aktů spíše než eh, prováděcích aktů a my to musíme nějak zohlednit v našem každoročním procesu udělování absolutoria, tak abychom se vyhnuli těm hlavním možným překážkám pro eh, naši skupinu a francouzskou delegaci v rámci naší skupiny je eh, vedle toho dodržování právního státu bychom eh, mohli doplnit i podmínku spolupráce v, při ustavování nebo při fungování evropského žalobce. To budeme pečlivě sledovat. Děkuji. <clears throat> Děkuji srdečně za ty důležité poznámky. A další stěhový zpravodaj je eh, Joachim Kust. Děkuji, paní předsedající. Eh, ve výboru KONT nejde jenom o to, abychom uvažovali o tom, co má a nemá smysl, vzhledem tedy k tomu té facilitě a těm eh, velkým penězům, Přesto musíme nyní eh, se zamyslet nad tím, jakým způsobem ty obrovské peníze použít, ale především, jak je kontrolovat. A to je samozřejmě velice důležité eh, v tom všem. Vy jste samozřejmě velice správně tady vymenovala eh, důležitá opatření a já bych k tomu chtěl zdůraznit dva body. Za prvé eh, musíme se zaměřit na to, aby eh, neexistovaly duplicitní podpory, duplicitní eh, subvence, abychom po druhé dávali peníze na programy, které už běží a pořádně se to nekontroluje. A druhá věc, myslím, že je velice nezbytné, aby se rychle zavedly kontroly příslušných orgánů, včetně OLAFu a IPO. A já myslím, že toto je velice důležité. To musí skutečně jít velice rychle, protože my jsme vlastně už i na eh, národní úrovně eh, viděli, že s těmi penězi se dá různě kouzlit a e, pak tady máme dilema, jestli skutečně se tam zneužívá, nebo co se tam vlastně děje. Čili na to si musíme dát pozor a skutečně ta kontrola výsledků musí probíhat velice brzy, velice rychle a musíme mít tedy skutečně orgán, který bude schopný e, ty peníze získat velice rychle zpátky. Jinak tedy souhlasím s tím, co bylo řečeno. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní Viala van Kamen. Ano, děkuji vám. Tak eh, především je dobře, že jako kont ehm, tady k tomu můžeme dávat eh, stanovisko. To je samozřejmě správně. I to, co bylo už řečeno, že nejde tady o to ty peníze prostě utratit, ale jde také o to, za co se utratí, kam mají směřovat. A v tomto směru sehrává výbor pro rozpočtovou kontrolu velmi důležitou roli. A já už jsem to vlastně předem řekla, a sice, že bez eh, přiměřené transparentnosti tady tyto velké sumy eh, a možnosti, které to otvírá, se jenom těžko budou zvládat. A skutečně aniž eh, jsme schopni identifikovat eh, konečného příjemce, tak eh, to samozřejmě je potom těžko někomu něco dokázat. Čili je v zájmu našich daňových poplatníků v Evropské unii, aby ten konečný příjemce byl definitivně zjištěn, čili kdo z jakých peněz má prospěch, v jaké výši a pro jaký účel. Velice souhlasíme s tím, co navrhla paní zpravodajka, to znamená, abychom tady měli implementovaný systém IT, což eh, jsou instrumenty, které nám eh, dají větší transparentnost. Chceme, aby to bylo nikoli dobrovolné, ale povinné. My tady už máme jeden takový systém a měli bychom ho dále rozvíjet, ale opět je nutné, aby vše bylo povinné. V tom monitorovacím systémem, systému, pokud by to tam tedy nebylo, tak skutečně by bylo dobré, kdybychom to tady měli povinně a to zadávání do systému Rachne, aby to tam prostě bylo. Dále tady máme eh, už eh, určité databáze, které eh, již existují a ty by měly být tedy zviditelněny, což tedy v digitalizované společnosti je to celkem snadné. A jde tedy o to, abychom měli přehled nejenom my zde v parlamentu, ale aby byla zvýšená viditelnost také e, pro veřejnost. Dále je třeba dodržet e, povinnou péči, přiměřenou péči a je třeba říci e, nejen tedy to, že nevyužité peníze je třeba vracet, ale aby bylo také řečeno, na co by ty peníze, které se budou vracet, eh, budou po druhé vynaloženy, jestli ten Green Deal nebo něco podobného. My jsme přesvědčeni, že je dobré vyplácení eh, provádět po tranších, to je, myslím, ten správný přístup, a měly by být definované určité mety, eh, po nichž je možné teda toto dělat. No a samozřejmě celý proces se dá průběžně monitorovat. Tak to je, myslím, všechno a já myslím, že je také důležité, aby členské země měly určitou míru flexibility, jistě, ale prostě musí to být v nějaké rozumné rovnováze, aby tedy opravdu nemohlo docházet ke zneužívání prostředků. Ano, děkuji vám. Tak pokud vím, tak za EKR a GUE tady nemáme eh, žádné řečníky. A pokud tedy nikdo proti tomu nic nemá, tak bych dal ještě na jednu minutu slovo kolegovi Kaskingovi, který tedy žádal o slovo za Renew. D'avoir la parole. Mě překvapujete, paní předsedkyně, jsem netušil, že mi dáte slovo, ale když mi ho dáváte, tak si ho samozřejmě vezmu. Děkuji, paní předsedkyně, já vám děkuji jako předsedkyně, ale také jako zpravodajce k tomuto tématu a především se připojuji k tomu, co říkal kolega Žilboji, který připomněl, jak důležité pro naši skupinu je mít tam úzkou návaznost na dodržování právního státu. Je třeba eh, podívat se na to, zda jsou tam třeba nějaké obecné nedostatky, a potom je třeba samozřejmě mít možnost zareagovat. Eh, Pokud eh, budeme činit nějaké výjimky, tak to celou věc pouze eh, zkomplikuje. Pokud to tedy budeme eh, řešit předtím, než budou ty prostředky eh, vynaloženy, musíme to kontrolovat tedy ex post. A i paní von der Leyen zmínila ve svém projevu otázku právního státu, ale to e, není pouze, to nejsou pouze e, volby nebo boj proti korupci, to jsou také hodnoty evropské, týká se to například Polska a přístupu ke komunitě LGBT. A nesmíme e, zapomínat, jak jsem již říkal, ani na toto, že to je také součástí právního státu. A pokud někdo říká ne těmto hodnotám, tak říká ne i těm penězům. Děkuji. Merci bien, Maria Grappini. Děkuji, paní Maria Grappini. Pe mine mai surprins <laughs> repede. Uh, e, Eu cred că este foarte important ca prin banii aceștia care nu sunt puțini, nu sunt nici mulți. Eh, děkuji. Já se domnívám, že to určitě je významná částka a důležité je, aby členským státům pomohla konkrétně. Já jsem četla pozměňovací návrhy, i ty vaše, Moniko, ale jsou zde určité věci, který, které nechápu a proto se chci na ně nyní zeptat. Eh, jde tedy u bodu čtyři, pokud jde o to zapojení eh, parlamentu, kvorum, které eh, pro souhlasení eh, toho, že ty částky určené jednotlivým zemím nemohou přesahovat 4,7 HDP dané eh, země. Eh, pokud to navážeme na hrubý národní důchod, tak tam tady samozřejmě je evidentní, že jednotlivé členské státy nemají různé jaksi nemají, nejsou na stejném stupni vývoje a pokud tedy země nemá dostatečně vysoké HDP, tak bude mít eh, eh, vlastně i menší přístup k těm prostředkům. Já si myslím, že bychom neměli řešit průměrné hodnoty jednotlivých členských států, ale měli bychom to navázat eh, spíše na průměrné hodnoty, průměrné HDP na evropské úrovni. protože eh, pokud eh, vlastně ti chudší dostanou méně, tak to ty rozdíly pouze prohloubí. Proto bychom, eh, jak jsem říkala, to měli navázat na HDP průměrné celé Evropské unie. A pokud jde o právní stát, hovoříte o tom, že bude provedena analýza, ale prozatím vůbec neznáme definici, nevíme, jaké jsou ty příslušné nástroje na to měření, vůbec nevíme, zda máme nějaké záruky, abychom předešli rizikům, že budou přijímána nějaká subjektivní rozhodování o tom, že je právní stát porušován. Pokud chceme po pandemii a po hospodářské krizi směřovat k větší eh, homogenosti, tak budeme mít, myslím, ještě větší problémy. Komision, mnohokrát děkuji. A nyní eh, dám slovo Geraldine Majů za komisi. Yes, good afternoon. Do you hear me? Dobré odpoledne, slyšíte mě dobře? Mnohokrát děkuji za slovo. Jenom pár slov. Děkujeme paní zpravodajce za tuto zprávu, za dobré návrhy. Řada z nich už je v návrhu, který jsme předložili, nebo ve změnách, které jsme navrhli a zaslali legislátorům po e, summitu, který požádal komise o to, aby předložila další opatření na ochranu finančních zájmů členských států. Takže členské státy už budou muset vysvětlovat své záměry, budou muset poskytovat eh, konkrétní tedy eh, cíle. Ty finanční prostředky se potom budou vyplácet ve formě splátek. Členský stát také bude muset vysvětlit, které orgány se budou muset informovat, tak aby se tedy vyhodnotilo, zda ty organizace jsou důvěryhodné. Paní zpravodajka zohlednila všechny eh, naše návrhy pro článek 19-8 eh, k těm finančním zájmům Unie. Členské státy obdrží respektive parlament obdrží plány členských zemí, to se předpokládá, a to jsou tedy body, na kterých se shodneme. Ještě pár bodů. Připomám, že RRF je e, facilita založená tedy na výkonu. Tady jde tedy o plnění cílů, ale my nekontrolujeme náklady. Takže tady jsou některé požadavky, které komise požaduje, a které požaduje eh, zpravodajka, nebudou možné v takovémto nastavení, protože Finanční nařízení jasně říká, že v případě těch performance-based nekontrolujeme náklady nebo nepoměřujeme to náklady. Takže my tady nemůžeme pouze eh, stanovit ty, tu hodnotu na základě ceny. Eh, ono by to vlastně bylo i těžké, kdybychom si zde chtěli stanovit nějaký strop, Představte si, že třeba některé členské státy udělají výběrové řízení zcela legálně, pak mají nějaký kontrakt s poskytovatelem není možné potom to rozsekat na e, řadu e, menších částí. Takže tohle je tedy důležité a zpravodajka navrhuje, abychom měli nějaký digitální systém pro podávání zpráv. Nevíme, zda to bude proveditelné v krátkém časovém období. E, prosím o závěr. Ještě k právnímu státu, to je poměrně důležité. My už máme návrh, pokud bude přijat, bude to tedy platit. A potom ještě k delegovanému aktu. To je typ rozhodnutí, které vlastně na návrh komise učiní rada tady by vznikly určité problémy a tím končím. Děkuji. So, ganz herzlichen Dank. Ich darf noch für... Mnohokrát děkuji. A ještě dám slovo Olivě Valbrokovi na dvě minuty.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 že tady eh, samozřejmě nám jde o to, abychom bojovali proti eh, jakýmkoliv střetům zájmů, eh, podvodům a tak dále. Vycházíme vždycky z snižování rizika, to znamená, vycházíme z hodnocení rizik, předkládáme konkrétní opatření, které je potřeba provádět a potom ex post budeme provádět audit a kontroly na základě těch stanovených, definovaných rizik. A to ve spolupráci s národními kontrolními orgány k právnímu státu. Nový kompromis německého předsednictví byl právě předložen včera k právnímu státu. A podle toho je zřejmé, že není potřeba předpokládat specifická opatření pro tuto oblast, protože to, eh, ten návrh je plošný. Pokud nemáte nějaké další specifické otázky, to je ode mě vše. Děkuji. Eh, mnohokrát děkuji oběma kolegům z komise. Takže krátce na závěr. Ještě se k tomuto tématu vrátíme se stínovými zpravodaji a já se s vámi všemi také spojím, abychom zajistili, že dosáhneme dobré pozice. Izabel, tady samozřejmě eh, nesmíme hm, nějakým způsobem přehánět, abychom měli vůbec nějakou zprávu. Rada se snaží, abychom žádnou zprávu neměli, ale nakonec se nám to přece jenom podaří, že to tedy proveditelné. Zatím se nepředpokládá tedy žádné předkládání zpráv, to je příliš nedostatečné. Ekon a Bač se tedy rozhodli na tři měsíce a já jako zpravodajka kontu nebudu to nějak nabourávat. Takže se tedy zatím k tomu připojíme. Takže je to logické a jasné. A teď řeknu, že prezentace byla dneska, takže pozměňovací návrhy předkládání zítra do 14 hodin, hlasování bude 14.10. v kontu. Pardon, omlouvám se paní předsedkyně 15.10. a na Ekonu a Budge to bude mezi 26. a 29. říjnem a na plenárku se to potom dostane v listopadu. Tak, je to poměrně hezký balíček na, tak, e, na to, jak máme málo času. A nyní zde srdečně vítám generálního tajemníka Evropského parlamentu. Děkuji, že dorazil. E, dnes to není běžné, dnes se všichni připojují na dálku, takže jsme vděční že za to, že jste mezi nás přišel osobně. Opravdu mě to těší. a hned vám předám slovo. Prosím, pane generální tajemníku, máte slovo. Mnohokrát děkuji za milé přivítání. Obdrželi jste odpovědi na ty rozsáhlé otázky. Já možná eh, teď upozorním jenom na některé věci, které jsou možná strukturálně nejvýznamnější v tomto roce. Eh, budou to asi témata, které, která jsou velmi důležitá i pro eh, tento výbor eh, konkrétně. Takže za prvé téma genderové vyváženosti ve správě, v administrativně. V posledních deseti letech jsme docílili významného zlepšení 2009 21%, v roce 19 39%, eh, takže tady se to skoro zdvojnásobilo, eh, co se týče žen ve vedoucích pozicích. Eh, v, pak máme senior management, generální ředitele. Na začátku roku jsem navrhl, abychom si stanovili nové cíle 50 pro eh, vedoucí oddělení, 50 pro ředitele a 50 i pro generální tajemníky do roku 2024. Předsednictví to, nebo prezidium to akceptovalo před letními prázdninami, proběhla první, proběhlo první kolo nominací ředitelů ředitelek u těch deseti. Bylo devět žen, jeden muž. Takže při stávajících číslech to znamená, že 48% ředitelů jsou ženy, nebo budou. Když k tomu připočteme, že v následujících 6 6 až 7 eh, eh, odchodech do důchodu, eh, to jsou všechno muži, kdo budou teď odcházet, do důchodu, tak vlastně je možné opravdu dosáhnout parity v dohledné době. Největší výzva jsou generální tajemníci. Zatím měli jsme v jednu chvíli čtyři, teďka se to kleslo na dva. Od roku 2015 vlastně v každém roce máme stále více Eh, nebo jmenujeme stále více eh, žen do vedoucích pozic na eh, vedoucí oddělení, takže v tomhletom, v téhleté oblasti se to výrazně zlepšuje a věřím, že dosáhneme zlepšení tedy i na té nejvyšší úrovni u tedy generálních ředitelů. Vím také, že jste se zabývali na tomto výboru často tématem geografické rovnováhy. Tamáš Deutsch se mě na to několikrát ptal, takže při zasedání prezidia v minulý pátek eh, jsem eh, o tom, tedy to jsem to přednesl, mm, výsledky jsou zajímavé, teď několik let po eh, posledních rozšířeních máme celkově, co se tedy týče kolegů, Samozřejmě máme řadu Belgičanů, zaměstnanců, těch je stále nejvíce, ale zatím máme také stále více zaměstnanců z nových členských zemí. To samozřejmě také je ovlivněno tím, že zaměstnáváme hodně tlumočníků a překladatelů, ale v top 5 máme taky čtyři nové členské země. A na druhé straně ti, kteří jsou nedostatečně zaměstnáni, v Evropském parlamentu máme čtyři země. Polsko, Německo, Rakousko a Nizozemsko. Takže jenom jeden nový členský stát a taky velmi slabě zastoupen Kypr, protože například eh, oni nepotřebovali eh, žádné nové tlumočníky a překladatele, protože vlastně ty služby poskytují už eh, stávající řečtí kolegové. Eh, potom tady máme věkovou kategorii pod 40 let. Ti, kteří vlastně čeká ještě relativně dlouhá doba, ty jsou právě z téhle země. Stále slabě zastoupení Německo, Polsko, Rakousko a opět Nizozemsko. A jedno číslo, které je obrovsky zajímavé, ve skupině pod 40 let nemáme nikoho z Lucemburka. Z Lucemburska, tedy ani jednoho jediného zaměstnance mladšího 40 let z Lucemburska. To může mít celou řadu důvodů, ale jasně to ukazuje, že na lucemburském pracovním trhu nejsme konkurenceschopní. Ačkoliv v Lucembursku vlastně jsme zastoupeni dvěma tisíci zaměstnanci. Hmm. V Německu je situace taková, jaká se čekala. A e, Jinak, manažeři z nových členských zemí jsou tedy stále pod zastoupení, když i zde jsou výjimky, například Slovinci jsou <laughs> velmi úspěšní v parlamentu. Takové výjimky existují. Někdo tedy ještě je trošku pozadu, ale zde se tedy obrázek také promíchává. Takže tady je vlastně požadavek v status, statutu, že potřebujeme mít tu geografickou vyváženost um, i při nominování do vedoucích pozic. Za třetí, cíle ekologické, to je další věc, uh, kde se eh, byro, eh, tedy předsednictvo rozhodlo, je potřeba tyto cíle mm, nadále zohledňovat a je potřeba stanovit si kratší cíl pro jejich naplňování. Takže bychom si měli stanovit rok 2024, tak aby eh, to vlastně souhlasilo i s legislativním obdobím aby zde byla jasná politická zodpovědnost pro splnění těchto cílů, které samozřejmě musí být stále ambicioznější. Typ práce tady vlastně díky covidu eh, pracujeme stále více na dálku. Tady jsme se rychle museli tedy přešaltovat jsou eh, tedy zaměstnanci mezi 60% až 100% eh, práce na dálku. Eh, pak jsme měli taky eh, rozhodnutí ohledně tedy v případě eh, kolegů, kteří mají jakékoliv zdravotní potíže, ať už jsou to srdeční choroby nebo ehm, plicní choroby a tak dále, tak samozřejmě tady mají okamžitou možnost pracovat na dálku. Eh, ukazuje se ale, že v řadě případů eh, práce na dálku vůbec nevede ke snížení efektivity práce, to je zejména v případě třeba eh, překladatelů a tak dále. V některých jiných oblastech by to ale naopak vedlo k velkému snížení. Měli jsme průzkum ohledně tohoto typu práce. 19% se vyjádřilo eh, poměrně pozitivně nebo hodně pozitivně. 75% manažerů také řeklo, že to um, funguje velmi dobře. Pardon, říkala jsem 19, já 90 a eh, Zeptali jsme se pracovníků také ohledně toho, jak si představují budoucnost po covidu a i tam 45 řeklo, že i v budoucnosti po covidu by chtěli 3 až 4 pra, eh, eh, dny pracovat na dálku. Neptali jsme se, kdo by chtěl pracovat pět dní nebo šest dní možná. Šest, sedm? To by zase bylo takové eh, vstřícnější vůči zaměstnavateli za týden, ale to jsme se raději neptali. Co tím chci říct? už vlastně máme asi půl roku zkušenosti. Zkušenosti na manažerské straně byly pozitivnější, mnohem pozitivnější, než se očekávalo, ale, očeká, ale eh, tedy zkušenosti zaměstnanců jsou tedy velmi pozitivní i očekávání do budoucna. Takže ukazuje se, že až jedna tato, jednou tato krize, krize opravdu skončí, nemyslím si, že se budeme vracet k původnímu statu quo, ale že tady uděláme tedy nějakou takovou e, nabídku zaměstnanců, která bude směsí práce, práce na dálku a práce tedy na místě. Nebudeme už asi očekávat stoprocentní docházku do kanceláře nebo do, do pracoviště. Potom budova Kolorát Adenauer, tím se taky vždycky hodně zabýváme. E, větší část, e, tedy teď vlastně je od, eh, přesunutá od října na březen. Dvě třetiny předpokládaných zaměstnanců budou moci se eh, tedy nastěhovat do této budovy do konce roku. Děkuji. Tak děkuji mnohokrát. Eh, čeká nás ještě eh, eh, hlasování na výboru pro rozpočet, takže omlouvám se, možná tady jsou určité problémy s technikou a podobně. Každopádně na tom pracujeme, vyřešili jsme to a mnohokrát děkuji za tuto zprávu. A nyní dám slovo zpravodajům za rok 2018. Je to paní Maria Grafí. Grapina, já jí dám slovo. Děkuji mnohokrát, Moniko. Děkuji panu generálnímu tajemníkovi, že mezi nás dnes přišel. A děkuji také za vaše úvodní slova. Již jste zodpověděl některé dotazy, které jsem vám chtěla položit. Chtěla bych poděkovat eh, za výbornou spolupráci s generálním sekretariátem pokud jde o absolut, udělování absolutoria za rok 2018. Jsem také ráda, že Evropský účetní dvůr konstatoval, že zde není žádný závažný problém, pokud jde o nakládání s rozpočtem. Pokud eh, ale jde o tu zprávu o udělování absolutoria, ráda bych eh, Eh, řekla, že to též by mělo platit i pro rok 2019. Ne všechno se dá vyřešit eh, najednou, již jste hovořil o té vyváženosti geografické, genderové, to je práce na několik let dopředu. Dále bych ráda řekla, že dnes jsem byla ve výboru IMCO, jsem tam místo předsedkyní a téměř všichni zpravodajové tam hovořili o e, velice významných zprávách e, během, e, tedy o jaksi současné situaci a velice si stěžovali například na nepřítomnost tlumočníků. Chtěli po mně, abych to vyřešila. Také jsem se účastnila trialogu, kde nebylo tlumočení. A já si myslím, že když máme nějaké zprávy, které projednávají velice technické aspekty, tak eh, si myslím, že je třeba nalézt nějaké řešení. Musíme nalézt nějaké řešení, aby bylo zajištěno tlumočení ve všech jazycích. Protože kvůli tomu teď odkládáme projednávání zpráv. A velice mne překvapilo eh, překvapily ty reakce, o kterých jste uh, hovořila, pokud jde o, hovořil, pokud jde o průzkum uh, práce v tom remoutu. Já sama jsem s tím velice nespokojená. Různě se to přerušuje, špatně vidíme, špatně slyšíme, takže nevím, jak to procento, které jste uváděl, jak ti lidé mohou být spokojeni s tou prací na dálku. Dobře, ale nebudu samozřejmě uh, ta čísla, která jste udával, spochybňovat. Pak ještě další informace. Já už jsem eh, s vámi hovořila osobně, ale řeknu to i před některými kolegy. Ten problém asistentů nebyl vyřešen, už tedy jaksi neodjíždějí, eh, neodjíždějí do Štrasburku, ale ty jejich výdaje eh, a pojištění často na asistenty nebyly zajištěny. A celkově mne to velice znepokojuje, protože pokud jde o asistenty, eh, nebyla vlastně, eh, nebyly přijat, nebyla přijata žádná pravidla, pokud jde o jejich kontrakty. Myslím si, že pokud někam cestují, musí dostávat stejné náhrady jako jiní zaměstnanci. My jsme v té naší zprávě na toto upozorňovali. Nevím, zda zde došlo k nějakému dalšímu vývoji. A také jste nám eh, ještě toho neřekl příliš mnoho o problematice ekologického parlamentu. Tam se chci zeptat, zda byste to mohl nějak doplnit, protože mám pocit, že ten problém nebyl vyřešen, pokud jde o ozeleňování, o greening Evropského parlamentu a o to, jak eh, fungují ty struktury. Eh, například nad pátým patrem eh, nefungují výtahy. Některé ty věci se samozřejmě už zlepšily, ale eh, stále jaksi je zde řada problémů. Je velice důležité v té zprávě za rok 2019 navázat eh, na to, co jsme říkali v té zprávě za rok 2018 tak aby se ty problémy řešily, ale mnoho vám, mnohokrát vám děkuji eh, přesto za výbornou spolupráci. Maria, uh, next is... Mnohokrát děkuji. A nyní dám slovo panu generálnímu tajemníkovi. Ano, mnohokrát děkuji jak paní předsedkyně, tak paní Grapiny. K otázce tlumočení. když vypukla covidová krize v eh, únoru, v březnu, byl eh, parlament úplně ohrožen tím, že nebude moci vykonávat svoji práci. Eh, protože máme 27 členských států, ze kterých pochází naši poslanci, kteří nemohli v tu chvíli cestovat. Pokud se nemohou scházet, tak nemohou rozhodovat riziko bylo extrémně vysoké, že parlament nebude moci rozhodovat, ale pokud nemůže rozhodovat parlament, nemůže rozhodovat ani celá Evropská unie. A pokud eh, by Evropská unie eh, byla eh, v pozici, že by nebyla tedy rozhodování schopná, tak to by samozřejmě vedlo k obrovské ztrátě důvěry. Takže my nějakým způsobem jsme museli zavést digitální zasedání. Neexistoval nějaký etablovaný systém a v podstatě bez testovací fáze jsme to tedy museli eh, přímo zavést. Eh, proto byly první čtyři týdny poměrně těžké, měli jsme různé pády systému a podobně. Ale teď vlastně za, těch, eh, za tu řadu měsíců, kterou takto fungujeme, se to výrazně zlepšilo. Žádné pády systému už nejsou a ve srovnání i s jinými mezinárodními organizacemi, i s radou, s komisí, i s dalšími jsme opravdu eh, napřed, ale nejsme ide, nejsme perfektní. Ono to ovšem znamená dramatickou změnu práce pro tlumočníky. Do posud bylo tedy mm, nebylo možné poskytovat tlumočení, pokud eh, řečník nebyl v místnosti, protože je těžké eh, vidět Eh, řekněme, řečtěla, jaké výrazy, jak stváří řečník a podobně. A samozřejmě, pokud třeba kvalita přenosu není dobrá, eh, je těžké vůbec eh, vnímat, co kdo říká. Ono někdy i pro nás samotné je poměrně těžké slyšet to, co se ozývá s několika následným echem a to nemusíme tlumočit. Takže Tady tlumočníci zásadně změnili svoje pracovní podmínky s tedy eh, nastavili se na tlumečení na dálku, ale samozřejmě to má své omezení, že tedy budou pracovat pouze dvě hodiny v kuse takto eh, na dálku a že to bude omezeno i v čase na týden. Další problém je, že eh, ta jednotlivá tlumočnická místa ne, ne, nemají eh, separátní odvětrávání nebo nějaké filtrování vzduchu. Takže nebylo možné, aby tlumočníci nadále seděli po třech v jedné kabině, protože tam se ten vzduch mísí a proto bylo nutné rozdělit je tak, aby každý z nich seděl v jedné tlumočnické kabině sám Což samozřejmě potom vedlo k tomu, že se obsadilo mnohem více tlumočnických kabin a bylo potřeba používat eh, tlumočnické kabiny eh, i v místnostech, eh, které přiléhaly k zasedací místnosti a podobně. Takže jsme to postupně takto rozšiřovali i o napojené místnosti, které přiléhaly k místnosti zasedací a ale samozřejmě i e, v, v takovýchto snahách se stalo, že nebylo možné poskytnout plný jazykový režim. Vždycky jsme garantovali minimálně šest jazyků, ale třeba některé menší jazyky nám z toho vypadly. Teď vlastně tedy díky těm, nebo pro, e, z důvodu hygienických pravidel, která musíme dodržovat, máme pouze 20% kapacitu e, v tlumočení v v lednu jsme měli 10 tisíc tlumočnických hodin a teď máme 2 000 tlumočnických hodin. Taková je situace, ale já si myslím, že to takto nemůže zůstat. Nemůžeme eh, plně nastoupit do legislativní práce, pokud eh, máme takto nízkou tlumočnickou kapacitu. A proto se předsednictvo začne tímto tématem zabývat a já věřím, že potřebujeme nějaký konkrétní plán, jak z té 20% tlumočnické kapacity do konce roku e, se to zvýší minimálně na 40%. Tady jsou různé věci, o kterých můžeme diskutovat. Za prvé, je to tedy systém pro takzvaný remote, to tedy tlumočení na dálku. Teď vlastně máme druhou fázi, novou technologii, která poskytne lepší kvalitu jak zvuku, tak obrazu. Kromě toho kvestoři zveřejnili jasná pravidla, pravidla co, co se nebude tlumočit. Například pokud někdo se připojí z auta, tak se to tlumočit nebude, protože tam prostě není zaručena kvalita zvuku. Ale pokud zaručíme tedy dobrou kvalitu, jak zvuku, tak obrazu, tak můžeme eh, očekávat, že tlumočníci budou pracovat déle v delších úsecích. Také doufáme, že připojíme více eh, kabin z, z vnějšku a ideálně by, by to tedy bylo v místnostech, které nejsou normálně zasedacími místnostmi, ale v jiných místnostech, tak aby se ty zasedací místnosti normálně mohly využívat pro schůze. Eh, potom máme samozřejmě také eh, kolegy freelance, takže máme stále zaměstnance, tlumočníky, kteří zde jsou stále. Potom máme ty Eh, freelance, kteří žijí v Bruselu, ale potom máme celou řadu freelance tlumočníků, kteří žijí v členských zemích, kteří běžně cestují ze své země do Bruselu pro tlumočení a v tuto chvíli z karanténních důvodů to dělat nemůžou a proto musíme vytvořit nějaké podmínky, aby mohli pracovat i ze svých zemí, tedy na dálku. A máme tedy v tuto chvíli 20% kapacitu, ale máme v podstatě, vyplácíme téměř kompletně eh, eh, přidělené prostředky, protože máme různé školící, eh, vzdělávací programy a podobně. A musíme se tedy snažit tyto tlumočníky nějakým způsobem uživit, mít nějaký program pro jejich zapojení. Je to velmi Eh, velkorysý program, protože eh, jinak hrozí nebezpečí, že se budou muset najít jiné, jinou práci, jiné pracovní příležitosti a po překonání krize je mít nebudeme k dispozici. Problém tedy je, ale že my vydáváme téměř 100% prostředků na, ty, na, na, na tlumočení, ale vlastně máme tedy pouze tu 20% kapacitu, takže myslím si, že to je potřeba nějakým způsobem vyvážit a proto na, předsedniku, na předsednicu přes, předneseme nějaké nové návrhy, tak abychom při nejmenším od začátku příštího roku dosáhli nějakého konkrétního zlepšení a měli tedy eh, více tlumočení. K dalším otázkám, které jste nadnesli, jako jsou například ti asistenti a pas a v vzájemném tedy zájmu, je, že často tedy eh, problém je, že to vede k tomu, že APAS nemohou dostávat žádné vyplácení z pojišti, ze systému eh, pojištění v nezaměstnanosti, protože oni by to dostali pouze v případě, kdyby byli vyhozeni. Pokud ale ten, eh, tu smlouvu nějak dobrovolně zruší, nemají právo na podporu v nezaměstnanosti a to je pro, problém velký, sociální a my samozřejmě nechceme přispívat k tomu, aby oni v takovéto situaci byli bez jakékoliv sociální ochrany. A to je důvod, proč eh, toto nařízení v tuto chvíli nepředpokládáme, abychom eh, nějakým eh, způsobem chránili ty APAS před neohodnocením ukončení jejich eh, eh, mm, eh, kontraktů. Kromě toho cesty. K tomu jsme se zase vyjádřili k předsednictvu. Řekli jsme ano, zvýšíme proplácení ty výše, ale budeme mít odstupňovaný systém s různými komponenty, to je politické rozhodnutí a proto nemůžeme taky prosazovat žádné jiné rozhodnutí než takové, které už bylo e, odsouhlaseno na předsednictvu. A to platí i pro účasti na těch e, cestách delegací. Tady zase máme rozhodnutí konference předsedu a předsednictva. Takže určitě tady není možné jako administrativa nějak e, něco dělat jinak, než jak se rozhodla politická grémia k otázce ekologie si myslím, že zejména prostřednictvím nových tarec, to tedy těch cílů, které jsou velmi ambiciózní, jak ehm, tedy časově, teď je to mnohem kratší i finančně, pokud chceme být tedy vedoucí evropskou institucí, tak samozřejmě můžeme upozorňovat na jednotlivá upozorní, eh, tedy eh, jednotlivé cíle. Chceme být tedy eh, uhlíkově neutrální do, do roku 2030 a podobně. Z debat v prezidiu je jasné, že ekologické téma dobře chápeme, bereme je vážně a chceme zde být tedy na špici. Děkuji. Děkuji, pane generální tajemníku. A e, nyní naše, e, náš zpravodaj, pan Sarvama, má e, za 2019. A dobře, vidíme se. Děkuji. Děkuji paní, paní předsedkyně, děkuji pane generální tajemníku, že jste Eh, tady dnes mezi námi a s námi. Absolutorium Evropského parlamentu, to zajímá veřejnost velice a samozřejmě také kolegy zde v parlamentu. Eh, týká se to lidí, kteří pracují přímo tady v budově a eh, také ty, kteří jsou přidruženi nějak jinak. Mnozí tedy mnoha témata a události eh, se přelévají přes konec roku. My jsme třeba měli eh, loni eh, otázku voleb a tady samozřejmě se také konali jako další, další akce. Parlament byl viditelnější. Eh, v roce 2019 eh, jsme měli mnohem více eh, takových PR akcí tady a vlastně těch akcí, které se tedy spořádají, bylo 3200 v loňském roce, což je tedy nejvíce oproti předchozím dvěma letům. Současný rok zdůrazňuje důležitost mechanismu, které by umožnili eh, pracovat eh, navzdory tomu, že je zde mnoho návštěvníků a samozřejmě jsou s tím spojená rizika. Eh, já tedy jsem o tom už vlastně hovořil. V písemné odpovědi pan Vele řekl, že eh, se přechází, pokud se týče eh, vozidel Evropského parlamentu nebo které eh, parlament používá, takže úspěšně se nám daří přecházet na hybridní nebo elektrické pohony. Je třeba říci, že ta nová, nová, nový způsob fungování našich dopravních služeb byl eh, už v roce 2018 velice eh, velice eh, dobře přijat až přivítán. Od roku 2008 nás došlo ke změně v podmínkách práce parlamentních asistentů. Tady je třeba zajistit, že nebudou přetěžování a tím, to, to můžeme dosáhnout tím, že budeme mít obsazena všechna místa. Samozřejmě, že eh, mimořádné eh, podmínky, jako je třeba pandemie, si vyžadují eh, mimořádná opatření. Takže tady to také souvisí s tím rozšířeným procesem ukončování smlouvy. Během mm, tohoto roku se fungování parlamentu drasticky změnilo v souvislosti s covidem. A já bych chtěl poděkovat všem pracovníkům v parlamentu, že umožnili to, čeho jsme nakonec dokázali, co jsme nakonec dokázali. Podařilo se nám něco, co nemá mezinárodního srovnání. Odvedli jsme velmi dobrou práci. v roce 2019 se začaly zvyšovat počty odpracovaných hodin systémem teleworking. V roce 2019, to jsme ovšem ještě vůbec nevěděli, že eh, za rohem čeká pandemie. Jakožto zpravodaj eh, k absolutoriu Evropského parlamentu za 2019 bych chtěl ještě dodat na následující témata. Eh, je, je třeba důkladně přeskoumat opatření, která přijala různé, eh, různá oddělení parlamentu v souvislosti s volbami. Dále se musíme zabývat eh, bezpečnostní, kybernetickou eh, v podmínkách kybernetické války. Jak řekl pan generální tajemník, je, je třeba říci, že v roce 2020 jsme se vrátili k tomu, že eh, se eh, odměny za odpracované, odpracované dny eh, tedy vrátili se během roku 2020 za, do normálního stavu, kdy jsou vypláceny na mm, každý týden, zatímco v předchozím roce jsme měli spoždění až 40 dní. No a dále eh, máme tady eh, systém dobrovolného eh, důchodového pojištění. Máme nyní důchodový věk 26, pardon, 65 let a máme tady tady upravenou, upravenou sazbu na 5% a tím je ten systém udržitelnější. Děkuji Petri a nyní Lara, která, nevím, je, na, je připojená? Lara Waters? Ano, slyšíte mě, dobře. Tak to je výborné. Já mám taky několik eh, málo, málo otázek, eh, pokud se týče eh, toho absolutoria za rok 2018. Jsem ráda, že nám tady eh, například pan Vela další zodpovědí naše otázky. Mám také další otázky. Co se týče toho systému dálkového hlasování, zajímalo by mě, zda eh, parlament eh, počítá s tím, že by se tento systém udělal jako permanentní, tedy aby Eh, poslanci, kteří jsou například nadvolené nebo nemocenské, se mohli účastnit hlasování. A pokud ne, jaké jiné kroky eh, jsou, se uvažují, aby tedy se umožnilo například těm, kteří jsou na mateřské, aby mohli hlasovat. Eh, co se týče teleworkingu, Tady ta problematika se už v minulosti objevila. Já si myslím, že je dobře, že je mnoho lidí s tímto spokojených. Ehm, protože eh, de facto je třeba, aby například asistenti byli považováni jako lidé, kteří pracují na svém oficiálním pracovišti, ačkoliv pracují z domu. A, a eh, de facto eh, by to tedy mohlo znamenat, že budou pracovat také jinde než v Bruselu eh, teleworkingově. Eh, tady, pokud to dělají tady jaksi v dobré víře, tak já myslím, že eh, není na místě jim krátit odměny. Dále, pokud se týče odstavcu 136, to se týká vyloučení se veřejných zakázek tam, kde je podezření z dětské, z dětské práce Eh, pašování nebo eh, neplacení sociálního zabezpečení. Eh, čili já myslím, že my jsme tady tyto standardy nastavili velice vysoko. A možná, že bychom jako parlament mohli jít ještě nad rámec našich standardů. Dále parlament si vyžádal provedení výzkumu mínění našich pracovníků, zda jsou spokojeni s prací v parlamentu. Týká se to tedy obecně pracovních podmínek i podmínek pro teleworking. Poslední otázka kolega Petry vlastně eh, o tom už hovořil a já mám tedy otázku v odstavci 173, tam se říká, že ehm, poslanci napadli rozhodnutí Eh, pokud se týče výše odvodu do penzijního fondu. Já myslím, že to tež už eh, se tady řešilo v roce 2009. Jde tedy o nový případ, nebo je to pokračování toho případu? A zajímal by mě, v jakém časovém horizontu se to má řešit. Takže já děkuji, toto jsou moje otázky. Děkuji vám, Laro. Dále Žil Boyer za Renew. Encore. Děkuji. Děkuji, pane generální tajemníku, že jste mezi nás dnes večer eh, přišel. My od začátku našeho mandátu provádíme tuto činnost již po druhé a po každé se vlastně zabýváme vším eh, možným, eh, kromě absolutoria za rok 2018. Možná protože jsme měli málo možností s vámi diskutovat, vyměnit si názory, i eh, když já jakožto kvestora člen Byra mám s vámi pravidelnější dialog. A já se vás proto musím zeptat i na některá rozhodnutí, která jste učinil, respektive která byro učinilo, pokud jde o vaše návrhy. A musel bych se tedy jaksi tím pádem teď rozdvojit a hrát dvě odlišné úlohy. Pokusím se o to. Děkuji za vaše odpovědi obecně, děkuji za vše, co jste udělal pro usnadnění naší práce za takto zvláštních podmínek ta přijímaná rozhodnutí samozřejmě nikdy nejsou předmětem jednomyslnosti, ale je mnohem snazší je kritizovat, než muset je činit. Jsem si téměř jistý, že pokud by byla přijata opačná rozhodnutí, byla by také velice kritizována. Samozřejmě, nic není dokonalého, věci můžeme zlepšovat do nekonečna. Někteří lidé by si přáli mít zna, eh, dokonalá řešení v situaci, která ale dokonalá není. A někdo by chtěl okamžitá řešení v situaci, která se neustále proměňuje. A já si myslím, že všichni jako kolektiv musíme prokázat porozumění eh, vůči tomu, že pan předseda Sasoli i vy sám eh, máte opravdu velice těžkou úlohu. Musíte přijímat obtížná řešení. Já jsem před létem byl vyzván, abych v našem francouzském národním schromáždění vysvětlil, za jakých podmínek zde pracujeme v Evropském parlamentu během covidu a na všechny eh, evropské, če, francouzské poslance udělalo obrovský dojem to, co jste za několik mě, týdnů dokázal udělat, aby jak si eh, projekt evropské demokracie mohl eh, pokračovat. Eh, takže můžeme zde aplikovat to ročení, že pokud se na sebe díváme, tak se kritizujeme, ale pokud se pozorujeme, tak vlastně se snažíme sobě porozumět. Je třeba samozřejmě se z té krize poučit, Některé eh, věci bychom eh, jak si měli eh, sledovat i do budoucnosti, například ta práce na dálku. Nám to umožnilo například snížit uhlíkovou zátěž, umožnilo nám to do jisté míry snížit náklady, ta práce na dálku. Tak eh, eh, samozřejmě eh, generální ředitelé mohli být znepokojeni tím, že nemají lidi přímo v kanceláři, ale zdá se, že to nějak nenarušilo produktivitu práce úředníků, kteří pracovali na dálku z domova. Víme, že Evropský parlament v, Evrop- v Bruselu, nebo evropské instituce v Bruselu jsou největšími zaměstnavateli a také největšími jaksi majiteli té eh, kancelářské plochy. Eh, děkuji také eh, za to, že jste se jaksi pracoval na zlepšení té genderové vyváženosti mezi muži a ženami v rozhodovacích pozicích v Evropském parlamentu. My zde vlastně napravujeme situaci, kdy za celá desetiletí se ta situace neřešila. Nebyla zde ta vyváženost. My jsme minulé jmenovali eh, devět žen a jednoho muže. A zdá se, že v tom eh, budoucím eh, plánu budeme navrhovat, aby bylo mužů stejně jako žen, ale to bude zároveň znamenat, že jsme že jste dosáhl toho cíle, který jsme požadovali, což je skvělé. Nechci se vracet eh, k tomu, co zmiňujete ve svých písemných odpovědích. Myslím si, že jsou velice vyčerpávající, ale těchto pár věcí jsem zmínit chtěl. Děkuji. Děkuji vám, Žile, a nyní Joachim Kůz. Děkuji. Paní předsedající, děkuji, pane Vele za to, že jste zavítal u nás do výboru a odpovídáte na naše otázky. To není samozřejmost, takže my to ceníme. Eh, já jsem tady teď 20 minut nebyl, takže vlastně nevím, jestli jste už eh, hovořil tady eh, k těm dvěma věcem, kde by se chtěl něco zeptat. Doufám, že ještě ne a pokud ano, tak se omlouvám. První se týká budov, především budovy PHS. Eh, jak tedy to vypadá s budoucností této budovy a vlastně eh, jak tedy za ta léta, kdy se zde investovalo, eh, jak se brala v úvahu možná budoucnost této budovy. Možná, že de facto, jelikož ta budova se snad má postavit znovu, tak možná nebylo dobré tam investovat tolik. To je první otázka. A druhá otázka ta opatření v souvislosti s covidem. Eh, mě by zajímalo, kolik osob v posledních eh, době, to znamená od té doby, eh, co tady máme měříče teploty, kolik osob bylo nevpuštěno do budovy parlamentu, protože měli teplotu vyšší než 37,7 a potom také, e, kolik e, osob se zde nakazilo, zaměstnanců nebo poslanců a e, kolik tedy mělo i symptomy po nakažení. Ano, já nechci být nepříjemná, ale mě ta otázka také zajímává. A jenom jsem nevěděla, že to patří také k absolutoriu Evropského parlamentu. ano, ano, tak to je eh, trošku humoru. Dobře, další. Eh, Daniel Freund, prosím. Eh, paní předsedající, děkuji, pane Vele, že jste tady mezi námi dneska. Chci tedy poblahopřát k tomu, že se vám podařilo dosáhnout tedy velkého pokroku v oblasti té genderové vyvaženosti u ředitelů a ředitelek a také Eh, vítám to, že do budoucnosti se bude zveřejňovat zprávo o aktivitě politických stran. Mám ještě otázky k interní auditní zprávě. Eh, tady se tak trošku divím opakovaně, eh, že je tady taková zdrženlivost v souvislosti se zveřejňováním těchto dokumentů. Mě by zajímalo, co je tedy pro a jaké je proti tomu, abychom s tím auditem eh, nevycházeli více na veřejnost. Další otázka. Eh, pokud eh, pracujeme jako zpravodajové nebo předsedové výboru, tak my máme povinnost zveřejňovat své lobistické kontakty související s naší legislativní prací. Pan předseda parlamentu nám slíbil, že ten nástroj, který k tomu máme, dozná značných zlepšení a mě by zajímalo tedy, jak je to daleko, jaký je časový plán. A také by mě zajímalo, nakolik eh, sekretariáty výborů ehm, také podporují poslance v tom, aby ta nová pravidla správně dodržovaly. Jestli tedy skutečně eh, je tedy eh, příslušný poslanec a zpravodaj eh, upozorňován na to, co kdy musí ještě, ještě tedy eh, zveřejnit. Pokud se týče tedy nákladového paušálu, tak tady už mnohokrát zasnělo, že by to mělo být daleko transparentnější. Na prezidiu existovala pracovní skupina, kde ale bohužel bylo přijato pouze část těch různých doporučení. Mě by zajímalo, jak eh, tedy eh, se bude eh, pokračovat dál, tedy co se bude dále předsednictvu doporučovat, aby se pokračovalo dál. Já osobně jsem se právě poskusil eh, zjistit, eh, respektive vyúčtování svých eh, paušálních plateb na stránky Evropského parlamentu a to tedy vůbec nebylo jednoduché. Já myslím, že parlamentní administrativa by udělala dobře, kdyby nám dala k dispozici nějaký formulář nebo něco, aby se to dalo udělat jednodušším způsobem. No a já jsem nakonec si sám napsal jakýsi e, dokument, ale pokud by to měl být standard do budoucna, tak by tedy ten standardní formulář byl taky dobré, dobrý. Co se eh, týče dalšího vzdělávání eh, při eh, v oblasti obtěžování, my jsme vlastně už před eurovolbami hlasovali pro to, aby to bylo povinné, teď je to dobrovolné. Dá se někde zjistit, kteří poslanci využili příležitosti absolvovat tuto, toto vzdělávání, nebo je to prostě necháno jenom na úplné dobrovolnosti? Dále eh, jsem eh, upozornil na eh, vysoké ceny za parkování našich vozů v Aténách v naší kanceláři. To bylo nějakých 38 tisíc eur za šest vozů. To možná bychom se měli nějakým způsobem Eh, prostě se na to zaměřit, proč to je, protože to eh, skutečně by se dalo zařídit snad jinak a levněji. No a poslední otázka. Auta, která posíláme do Štrasburgu. V minulosti se eh, říkalo, že by možná bylo dobré, kdyby svezli také některé zaměstnance, aby nejezdili po prázdnu. A Získal jsem tedy informaci, že je to obtížné a že tato možnost je možná jenom tehdy, když tedy eh, doprovázejí v tomto vozidle svého poslance. Takže to je značné omezení. Dobře, děkuji, to je všechno. No a takže budeme všichni cestovat do Bruselu, abychom tedy eh, mohli tohoto využít, tak bychom neměli dost aut. To já se ptám, zda pan kolega Čarnecký je připojen za ECR. Zdá se, že není. A za GUE pan kolega Omardě je připojen? Zdá se, že ne. Dobře. Takže v tom případě bych i já si dovolila položit otázku ještě před Izabel. My jsme už dříve absolvovali debatu, že u e, asistentů máme dva problémy e, s jejich odměnami. Jedni jsou, dostávají tak e, vysoké platy, že to neodpovídá našich neodpovídá jejich vzdělání. Na druhé straně jsou tady takoví, kteří v podstatě jsou zaměstnáváni jako Eh, praktikanti a přitom vykonávají asistentské práce. Já nevím, jako eh, někteří dostávají třeba rovnou AD15, AD16, což je tedy hodně eh, vysoko. Čili tady jsme měli oba dva excesy a zajímalo mě, jestli se tím předsednictvo a parlamentu zabývalo jestli tady, tady dochází ke zneužívání těch, kteří jsou mladí a, a proto jim nic nedáme a naopak, eh, že tady máme takový, kteří jsou přepláceni. Dobře, Izabel. Děkuji, pane Vele, děkuji vám také za vaše vyčerpávající odpovědi. Již těch otázek dnes zaznělo hodně a já mám jednu velice konkrétní. Vy jste začal hovořit o otázkách strukturální relevantnosti, tak to jste to označil a já bych se chtěla zeptat také na eh, některé další aspekty s tím svázané, kterými jsem znepokojená. Mám na mysli eh, přiměřenost lidských zdrojů na sekretariátu v různých výborech. Já jsem eh, zde teď nová, eh, sice, ale mám eh, Eh, na mysli význam například právě tohoto výboru, který je velice důležitý eh, pro zastávání jaksi, úlohy tohoto mm, eh, parlamentu a chci se zeptat, jak se to vyvíjí, kolik členů, sekretari, kolik členů sekretariátu tento výbor má, zda tam jaksi není nějak početně znevýhodněn oproti jiným výborům, protože eh, před sebou eh, máme opravdu eh, spoustu důležitých úkolů. Fond obnovy Evropská unie bude vynakládat obrovské prostředky, kterými se bude snažit čelit dopadům pandemie a je velice důležité, aby to tento výbor mohl vše řádně kontrolovat a proto je také třeba, aby tomu odpovídalo jaksi zastoupení lidí na sekretariátu. Děkuji, eh, Izabel. Ještě tady byl Pascal Durán za Vareniu, ale není tady. Ale Katlin a tady taky ji nevidíme. A Tomáš Dechovský. Předsedající, já si sundám masku, aby překladatelé mohli eh, řádně eh, překládat. Eh, já jsem rád eh, a myslím si, že je potřeba opravdu na začátku poděkovat za všechno, co jste udělali v té těžké době eh, tohoto roku, protože ono to s absolutoriem roku 2019, jak řekl tady kolega boje nesouvisí, ale je důležitý vám to říct a poděkovat vám. Já jsem měl taky možnost prezentovat, jak Evropský parlament funguje v době koronaviru v Českém parlamentu a v Českém senátu. A myslím si, že všichni ty eurokritici, kteří říkali, jak je Evropa byrokratická, tak jim spadla brada a koukali na to, co se tady dokázalo za tři měsíce všechno vymyslet. Ano, není to ideální, mohl bych najít 100 chyb na každém z těch opatření, ale musím říct, že parlament funguje jako nikdy nefungoval a za to vám i všem pracovníkům Evropského parlamentu skláním velkou poklonu. Druhá věc, kterou chci říct, že vy jste hovořil o manažérech z nových členských zemí. My už jsme v, par, v Evropské unii jako Česká republika 16 let. My nejsme žádný nový členský stát a myslím si, že je trošku ostuda, že některé pozice jsou zabetonovány kolegy třeba z jednoho nejmenovaného ehm, jižního státu a na těch vyšších pozicích bohužel se občan České republiky prostě nedostane. A vy jste mluvil o příkladu Slovinska. Já bych rád slyšel, že příště budete zmiňovat třeba Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, kde opravdu ten mm, to množství těch lidí ve vyšších pozicích v Evropském parlamentu prostě není dlouhodobě dosta, dostatečný. A nemyslím si, že by na to měly být kvóty, eh, na rozdíl od některých z mých kolegů. V roce 2019 začal jeden problém, který je potřeba zmínit nyní, v roce 2020. A 2018 začal jeden problém, který je potřeba zmínit teďka. Prostě v řadě výborů nejsou lidé. Ty lidé začali odcházet, a my nemáme dostatek lidí, kteří by prostě uh, tyto lidi nahradili. A tak uh, v řadě výborů, já jsem místo předseda Emplu a jsem koordinátor tady v Kontu, prostě nemáme na fajly lidi. Ty lidi jsou přetížený. My tady máme legislativu na to, jak máme mít uh, private and working balance, a já se to musím smát, protože když si to přečtu, tak my v parlamentu to nedodržujeme. Eh, řada zaměstnanců parlamentu mi píše maily ve tři hodiny ráno, protože prostě nejsou schopni uh, pracovat, když čtyři lidi jsou na sick leave. Další tři lidi dlouhodobě nejsou v těch výborech. A v těch výborech nám chybí opravdu až jedna třetina zaměstnanců. A vím, že to není váš jenom váš problém, ale pojďme si na to sednout a pojďme s tím něco udělat, protože uh, ta situace není dobrá. Další věc, kterou bych chtěl, na kterou bych chtěl upozornit a která v Discharge se ne, ještě moc neobjevila, já osobně neuž, nevyužívám příliš uh, různé kurzy, ale nicméně jednou za rok protože si myslím, že je důležité mluvit i jinými jazykama než jazykem českým. Jezdím na kurz angličtiny. Jenom, ehm, pane generální sekretáři, víte, za jak dlouho mi je tento kurz proplacen? Za rok a půl. Rok a půl administrativa není schopná zadministrovat moje podklady, které jí dodám týden po kurzu, kde je všechno vyhodnocené a to. Nedá se s tím něco udělat? už eh, asi čtvrtým rokem je tam nějaká paní, která bohužel není za rok a půl schopná zadministrovat takovou jedno, jednoduchou věc, jako jsou věci, které se týkají, týkají kurzů eh, jazykových europoslanců do zahraničí. Směju se tomu, omlouvám se, jestli funguje parlament v hodně věcech, tak třeba v proplácení věce, věcí Eh, funguje velmi špatně a musím říct, že teda, když si srovnáme proplácení poslancům a asistentům, tak moje asistentka odevzdá formulář a do třech, dne, eh, do třech eh, dnů má peníze na účtě. Nevím, v čem je tohle to problém. Pak tady bylo zmiňováno kolegou, kolegou ze zelených školení pro europoslance. Já nevím já prostě jsem na školení na mítu nebyl a asi na něj nepůjdu, ale nicméně strašně bych rád jako europoslanec, protože se živím rétorikou, tak bych chtěl jít na kurz rétoriky. Tyto kurzy tady existovaly a ty kurzy byly zrušeny. Nejsem jediný a mluvím za další kolegy z IPP. E a při, přiklád, uh, chcem se přimluvit za to, zda byste nám tyto kurzy nevrátili. A další poslední věc, a tím už skončím, uh, Chci se přimluvit za nějaké komplexní řešení našeho důchodového fondu. Já v České republice půjdu do důchodu v 67 letech, proto nevidím důvod, proč bych v Evropském parlamentu eh, měl jít do důchodu v 65 letech. Chtěl bych se zeptat, jestli bych mohl na pomoci nějak v řešení tohoto problému a prodloužit nám odchod eh, europoslanců do důchodu déle, protože já nevidím žádný důvod, proč by eh, jsme v tomhle tom měli být nějak výjimeční. Děkuji. Ganz herzlichen Dank. Ich darf nun den eh, Mnohokrát děkuji a já nyní požádám pana generálního tajemníka o to, aby odpověděl na těhle pár otázeček. Vidím, že jste si poznamenal asi deset stranek, eh, ale doufám, že to nějak zvládneme a máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já se vynasnažím, abych eh, na všechny otázky odpověděl. Eh, pan Sabara se ptal na komunikační politiku které budeme věnovat obrovskou pozornost, eh, i tedy v rámci jeho zprávy o udělení absolutoria. Já eh, bych citoval jednu věc. Účast na volbách od prvních voleb z roku 79 eh, každý rok klesala. Kromě minulé, minulých voleb, kdy bylo plus 8 u těch předchozích voleb se nám přinejmenším také podařilo eh, ten eh, klesající trend zastavit. Já jsem přesvědčen osobně o tom, že toto je výsledkem personalizování. To znamená, že už jsme nehlasovali pouze o volebních programech, ale i o osobnostech. Víme z našich dat, že tím, že jsme měli špičkového kandidáta, že se tím eh, média takhle věnovala personalizovaně, že vlastně vzrostl zájem obyvatelstva. Náš předvolební klip eh, byl eh, zhlédnut více než 100 milionkrát. To si myslím, že přece jenom je dobré číslo a to, co bylo úplně nové u těchto voleb, bylo, že lidé se mohli zaregistrovat, kteří chtěli nějakým způsobem pomoci. 300 tisíc lidí řeklo, že by chtělo u těchto voleb pomoci. Asi 25 tisíc z nich byli skutečnými aktivisty pro eh, volby do Evropského parlamentu, takže eh, to nemusí dělat pouze Mm, poslanci nebo jejich vnitrostátní strany. Tady jsme měli 25 tisíc lidí, kteří řekli, zorganizujeme různé mítingy, setkání s občany a podobně. To je úplně taková nová kvalita těch posledních voleb. A tomu všemu jsme určitě výrazně přispěli. E, potom tady zazněla znovu otázka práce na dálku, teleworkingu a Každý zaměstnanec Evropského parlamentu obdržel hybridní eh, počítač, aby to mohl tedy, aby takto mohl pracovat. A teď eh, Vlastně hned eh, z kraje v březnu jsme se rozhodli, že vykoupíme trh v tom, v těch, s těmito přístroji, všechno, co bylo k dispozici, protože jsme věděli, že to budeme potřebovat. Takže eh, tak, abychom před prázdninami to potom mohli rozdělit, eh, taky jsme eh, různě rozdělovali další vybavení, jako obrazovky a podobně, zejména klávesnice a podobně, zejména pro ty, kteří opravdu hodně musí času trávit na tedy práci na těch obrazovkách, aby to bylo co nejkvalitnější a třeba taky odpovídalo nejnovějším ekonomickým standardům. Eh, předsednictví rozhodlo, že tedy zvedneme věk z těch 63 na 65 let u těch důchodů. Eh, potom vlastně tady máme pětiprocentní eh, částku na všechny platby. Tady jde vlastně u členů penzijního fondu kteří to nadnesli u Evropského soudního dvoru a byla to vlastně další otázka, jaké postupy se s tím pojí. To nejsou postupy z roku 2009, tam eh, vlastně Evropský parlament to všechno vyhrál. Všechna omezení, která byla přijata, byla eh, právně v pořádku, ale v tuto chvíli probíhá řízení ohledně nových opatření, eh, tedy vlastně s prodloužení eh, toho penzijního věku na těch 65 a těch eh, té proti 5% eh, daně. A očekáváme, že snad se to rozsekne na jaře příštího roku. Jestli to hned vstoupí v platnost, tam vlastně ještě jde o to, jestli budou muset být nastavena jiná ustanovení. Ve chvíli, kdy to ale vstoupí v platnost, Každopádně budeme mít lepší představu o tom, jaká je finanční solidita. V tuto chvíli vycházíme z toho, že ten fond do roku 2025 eh, může eh, platby vyplácet. Ono to samozřejmě závisí i na eh, hodnotě cených papírů. Pokud tato obě dvě opatření budou dostatečná pro to, aby se pokryl deficit, to opravdu není není tomu tak, pokrývají poměr, eh, eh, v podstatě asi jenom 10% toho deficitu a když ten deficit nebo ten schodek eh, chce pokrýt aspoň ze třetiny, tak bychom se museli podívat na zmrazení tedy výkonu toho penzijního fondu na stávající hodnotě, ale vlastně od toho se předseda parlamentu zatím distancoval. A mm, jak už jsem říkal, eh, rozhodnutí soudu eh, padne na jaře a to nám tedy poskytne lepší představu o možnostech, které parlament v této oblasti má. Ti, kteří z tohoto penzijního fondu profitují na nákladech nebo eh, deficitech nějaké, se budou podílet a ve chvíli, kdy budeme mít rozsudek, tak Nejprve posoudíme, jaká je skutečná situace a jestli můžeme tedy přijmout další opatření, což samozřejmě v finále bude i politické rozhodnutí, za to vůbec udělat chceme. Paní Volter se ptala na eh, eh, hlasování na dálku. V tuto chvíli Mm, jak už jsem říkal, eh, to bylo podmíněno vlastně nutností a eh, samozřejmě eh, určité funkce tím trpěly. Vždy tedy k tomu rozhodlo předsednictví, tak abychom měli možnost elektronického hlasování a stanovili se i jasná pravidla pokud bychom měli jít nad rámec toho, abychom tedy něco měli permanentně i po krizi, tak by to samozřejmě muselo se nějakým způsobem dostat do jednacího řádu parlamentu, museli by se definovat případy, eh, například tedy těhotenství nebo delší nemoc nebo něco podobného. Eh, to je potom otázka, která je politická a kdy tedy poslanci se musí tedy rozhodnout na odpovídajícím eh, změně eh, jednacího řádu k práci na dálku a oficiálnímu pracovnímu místu APAS. Eh, opět o tom jsme velmi intenzivně diskutovali. Akreditovaní asistenti mohou výlučně pracovat na pracovištích parlamentu, to znamená v Bruselu, ve Štrasburku a v Lucemburku. to byla podmínka rady, když se eh, definoval status eh, těchto asistentů tak aby byli ochotni eh, těm asistentům poskytnout určitá privilegia při zdanění i při sociálním pojištění. To byl takový balíček. Rada byla tedy ochotná jim poskytnout určitá privilegia za předpokladu, že ti asistenti budou trvale pracovat na pracovištích Evropského parlamentu v Bruselu, Štrasburku nebo Lucemburku. Nikoli ve členských zemích. Proto ten manévrovací prostor zde není, takže akreditovaní asistenti z, jiných, z jiného místa nemohou pracovat. Samozřejmě mají poslanci možnost mít i lokální asistenty, kteří mohou pracovat tedy v jejich volebním regionu, ale nemají právě tyhle ty výhody. Otázka 65%, to vlastně není otázka teleworkingu, ale byla zde, hmm, bylo zde přání zaměstnanců, které nadále trvá, aby mohli eh, částečně pracovat ze zahraničí. A vlastně otázka byla, umožníme to, aby částečně pracovali ze zahraničí. V aktuální situaci covidu jsme se rozhodli, že to povolíme za předpokladu, že důvody jsou takové, že se musíme stanovat, starat o příbuzné Eh, prvního řádu. Takže, že tam mají tady v zahraničí děti, rodiče, kteří potřebují eh, nějakou eh, konkrétní podporu. To byl tedy v, prvním, v první fázi případ hlavně Itálie, kde hodně zaměstnanců si vyžádalo tuhle možnost, protože jejich rodiče třeba žili sami a potřebovali pomoc, takže vlastně na žádost zaměstnanců, aby tedy část, eh, částečně část úvazku si převedli do jiné země. Nicméně není to tedy opatření eh, administrativy, v tuto chvíli je ještě pořád hodně zaměstnanců, kteří toto chtějí využívat. My to nepředepisujeme. Tady naopak je jakási nabídka a pokud nebude potřebná ze strany zaměstnanců, tak my se samozřejmě rádi vrátíme k původní situaci. Ale dokud potrvá tato covidová krize a zaměstnanci nás budou žádat o to, aby měli možnost starat se o e, blízké příbuzné, jsme ochotni jim, tuto, jim toto umožnit. Není to ale přání administrativy, je to spíš flexibilita na naší straně. Otázka zadávání veřejných zakázek. Tady pohlížíme na cenu, ale zároveň máme celou řadu dalších kritérií, včetně sociálních kritérií. Eh, v podstatě ta eh, cenová složka je jenom 30 Takže my jsme si dobře vědomi toho, že u těch eh, tendrů je potřeba zvážit celou řadu dalších kritérií, zejména, jak už jsem říkal, těch sociálních. K otázka pracovních podmínek, tady máme pravidelné dotazování prostřednictvím zaměstnanecké rady a to podporujeme teď máme nově zvolený, zvolenou radu, včetně nového předsednictva. Já se s nima příští týden sejdu a vycházím z toho, že toto pravidelné dotazování bude pokračovat. Pan Bůz se ptal na budovu PHS. Eh, předsednictvo rozhodlo, že budeme mít mezinárodní výběrové řízení na architekta, tak abychom eh, částečně zrenovovali nebo případně i znovu vybudovali. Tohleto výběrové řízení probíhá. Eh, máme tedy skvělé nabídky, co se týče do počtu i kvality. Teď to samozřejmě budeme muset eh, všechno zvážit a nejlepší výsledky budou předloženy předsednictví. A já v tuto chvíli vycházím z toho, že asi to bude na jaře. Eh, předpokládá se, že máme tedy zájemce z obou kategorií Eh, to znamená jak pro tu renovaci, tak pro novostavbu a potom ty nejlepší výsledky z obou kategorií předložíme předsednictvu. Otázky ohledně kontrol teploty. V těch týdnech před prázdninami, eh, kdy jsme měli asi dvacítku, kterou jsme museli odmítnout kvůli zvýšené teplotě. Ono to samozřejmě kolísá i podle toho, jaké jsou infekce v populaci. Někteří se báli toho, že třeba byli vykázáni z budovy, protože ve, v létě bylo tak strašné vedro a Oni se tak rozehřáli, že e, nebyli vpuštěni dovnitř, ale pak se většinou tedy vychládli a e, přeci jenom do budovy vpuštěni byli. Ale e, chci říci, že kontrola teplot je smysluplná. V posledních měsících od té doby, kdy jsme také začali prosizovat tu práci na dálku, tak jak ji teď vedeme, jsme neměli žádné interní případy nákazy v budově takže, eh, budově. Takže tady nedošlo k žádným řetězovým eh, nákazám. Samozřejmě případy nákazy byly, ale nikdy se nedalo poukázat na to, že by se nakazili tady od sebe navzájem, protože všichni dodržují potřebné rozestupy a já před dvěma týdny mi eh, lékařská služba řekla, že poprvé měli podezření na to, že by to mohlo být jinak, v souvislosti s poslancem a politickou skupinou a že tam možná ta eh, opatření nebyla striktně dodržována. Tam eh, zřejmě proběhl nějaký společný, nějaká společná večeře nebo něco podobného, takže eh, tady bylo určité podezření. Ale co se tedy týče administrativy, tak opravdu nemáme žádné podezření nebo upozornění na to, že by zde docházelo k nákaze. Ono je to eh, mimochodem velmi důležité pro to, abychom mohli tady prezenčně fungovat. Protože bez všech těchto opatření, která se tady dodržují, by určitě nebylo možné takto se sejít na, na zasedání výboru ani e, frakcí. Mm, děkuji také za mm, přátelská slova vůči ředitelům Eh, takže teď máme vlastně velmi kvalifikované ženy z zprávy, které se zasloužily tedy svou prací na odděleních a určitě tedy i díky své, eh, svým výkonům byly nominovány do eh, role ředitelek. Takže teď už vlastně zůstává pouze poslední otázka, a to je generálních ředitelek žen já jsem opravdu optimistický, že i v této oblasti dosáhneme dobrého výsledku a že tedy do konce legislativního období těch 40 dosáhneme. Potom eh, interní audit. Mm, my vždycky dostáváme přeci zprávu tady na tomto výboru kont o výsledcích. Eh, jinak je to eh, ale také v stanoveno tak, že zprávy auditu jsou zveřejněny ve chvíli, kdy ten audit je dokončen. To znamená, ve chvíli, kdy jsou eh, realizována doporučená opatření. Proto existuje i auditní panel na předsednictvu, které se těmi eh, který se těmito otázkami zabývá. A dohlíží na to, aby ta doporučení byla eh, realizována pokud něco realizováno není, není uvedeno v praxi nějaké doporučení, tak eh, potom eh, samozřejmě to můžou o tom kriticky podat zprávu. Všechny poslance jsme intenzivně informovali o jejich povinnostech i k otázce eh, harasmentu nebo mobbingu. Ve chvíli, kdy jako noví přišli do parlamentu, věřím, že tomu všichni věnují pozornost. Existují poslanci, kteří eh, navštěvovali i speciální kurzy k tomuto tématu, ale není to povinné. Eh, konkrétní čísla vám mohu poslat. Myslím si, že jich bylo asi 22, ale možná se pletu. Takže eh, pokud mi to dovolíte, tak já vám to ještě písemně zašlu. K těm paušálům na náklady. To je taky další takové trvalé téma. Eh, máme k tomu zase pracovní skupinu, která se tím zabývala. Tam byly dva alternativní návrhy. Jeden z nich se potom v předsednictvu prosadil většinově a Teď vlastně jde o to, eh, tohle nařízení uplatnit do roku 2022 a potom stanovil, stanovit, nakolik se to osvědčilo, eh, případně nakolik je potřeba to ještě přepracovat. Takže my se držíme rozhodnutí předsednictva v této oblasti. Pak tady ještě tady jsem poskytl i e, písemné odpovědi, které byly poměrně detailní. Děkuji také panu Boje za přátelská slova. Paní Munos se ptala na zaměstnance ve výborech. No, tady bych možná mohl říci, že v prvních letech, zejména zde, jako generální tajemník, jsem zvýšil počet eh, zaměstnanců. Tady jsem měl možnost eh, to zvýšit až o 50%. Já jsem původně zodpovídal za výbory jako generální ředitel, ale v posledních letech se ta situace výrazně zhoršila. A to z toho důvodu, že rozpočtové orgány rozhodly, že tedy 5 zaměstnanců je potřeba seškrtat v institucích. A nad rámec toho naše administrativ, naši administrativu to postihlo těžce, protože nám bylo řečeno, že vy se nebudete účastnit toho personálního seškrtávání, pak nám tedy bylo řečeno, že vlastně jsme měli eh, to krácení nejenom o 5%, ale dokonce o 7%. To takhle těch 7% potom projevilo ve všech oblastech i eh, tedy ve výborech. A to, je, to má těžké dopady nejenom na tomto výboru, ale i v řadě dalších. A proto si myslím, že je velmi důležité, abychom se mm, o tom e, ještě konkrétně pobavili na tomto výboru. Tady věřím, že je dobrá vůle, protože rozhodnutí institucí o e, personálních škrtech už e, doběhlo. Takže pokud by se teď parlament s radou dohodl, že bychom ta místa vytvořili, mohly, mohla by se místa vytvořit. Vlastně to rozhodnutí, které se pojilo s tím minulým víceletým finančním rámcem, už neplatí. Takže parlament jako rozpočtový orgán by mohl říci, vytvoříme dodatečná pracovní místa. Nad rámec toho parlament také rozhodl, že se dá vytvořit řada dalších dodatečných výborů. Myslím si, že jich je asi pět. A samozřejmě i tyto je potřeba personálně vybavit. Díky bohu máme asi 33 míst na kontrakty, ale to mi nestačí. Já potřebuji i zkušené zaměstnance, kteří umí vést výbor. Takže tady určitě tedy jde o další oslabení výborů. Určitě tady máme jasný efekt, že tady jde o oslabení e, výboru a jejich sekretariátů. A to i za oslabení pracovních podmínek. To znamená, že bych žádal, prosím, za prvé, pokud dojde k personálním škrtům znovu, tak prosím, braňte i administrativu. A za druhé, personální škrty, eh, které byly napojeny na minulé finanční rámce, už neplatí. Takže pokud existuje potřeba, tak je, potře- tak je možné nás v tomto podpořit. Protože z organigramu je zřejmé, že to prostě nestačí. A zároveň máme také eh, potíže s technickými službami. Ukázalo se, že že například u financí, proč, proč to všechno tak dlouho trvá? Zaměstnanci byli například velmi těžce vytíženi stěhováním eh, poslanců. Takže vlastně k tomu pak takhle dochází. A proto bych opravdu žádal o to, a ještě se dostanu k tomu konkrétnímu téma. Takže prosím ještě jednou, pomozte nám, ve chvíli, kdy je to rozeznáno jako pro, eh, problém, tak se s tím dá něco dělat. Dann zu Herrn Sedowski. Erstens äh, herzlichen Dank für die, den Dank. Tak eh, chtěl bych panu Zdechovskému poděkovat eh, také za odvedenou za, za poděkování za odvedenou práci. Myslím, že jsme museli být zejména v březnu odvážní, Eh, to bylo to nepopulární, my jsme eh, dostávali také eh, zlé dopisy, když nám bylo říkáno, že tam a tam není možné se, se nakazit tak dále. Ale hm, musím říct, že také naši zaměstnanci odvedli krásnou práci, třeba naši řidiči, Eh, se dobrovolně po nocích dopravovali lékaře a zdravotní personál. Takže to bylo úžasné a mm, bylo to velice nebyrokratické. Lidé se řídili pocitem vlastní zodpovědnosti a mm, tak jsme to eh, zažili i v mnohých jiných oblastech. Pokud se týče manažerů z nových členských zemí, tady jádrem problému je to, že my jsme eh, dostali nástupní zařazení platové AD5. A eh, my jsme měli dvě eh, reformy odměňování a v obou dvou došlo tedy ke snížení toho nástupního platu a prodloužení doby automatického zvyšování. To znamená, že Eh, ti lidé, kteří nastoupili z nových členských zemí, museli odpracovat nejdříve, nejdříve 15 let, aby se propracovali na tu platovou úroveň, která umožňuje je potom jmenovat do těch manažerských pozic. Eh, co se týče středního eh, managementu, tady je to lepší, že tam ředitele, eh, generální ředitele, tam máme zastupení dobré, třeba Slovinsko má taky jednoho ředitele, jednoho generálního ředitele. U jiných je to zase ještě ne tolik dobré, ale myslím, že jsme tak nějak prostě bereme to v patrnosti. Ano, my můžeme prodloužit dobu odchodu do důchodu, tady uvidíme, uvidíme také, kolik to bude stát a podobně. Eh, takže eh, to je tak. Dále eh, paní Holmajer k odměnám pro asistenty. Tady samozřejmě máme statut, který je pro nás určující. Tam to vlastně bylo individuálně stanoveno. My můžeme, jakožto administrativa, provést eh, přeskum, zda je to logické, jestli to tady takto eh, ladí odměna a obsah práce nebo ne, ale hm, kdybychom to chtěli se tím dále zabývat, tak otázka je, e, zda ten velký rozsah e, úrovní odměňování e, je tak, jak jsme to chtěli, nebo jestli to prostě se jenom tak stalo. Tak já doufám, že jsem odpověděl na většinu otázek. Ano, ano, já bych řekla, že jste to mistrovsky zvládl. Děkuji za podrobné a trpělivé odpovědi a také za sebe bych chtěla Eh, vyslovit kompliment, eh, eh, jak my jsme se vlastně také naučili s tím remote pracovat i docela samozřejmě. Máme technické prostředky, máme personál, který nás tomto podporuje, takže to byl skutečně velký krok. A také ten, ta zdravotní situace Eh, zde v parlamentu se skutečně eh, vyvinula velice dobře v krátkém čase. Takže já bych teď chtěla eh, říci, že vlastně teď už se s tímto paním generálním tajemníkem setkáváme 11 let. Já myslím, že je dobré, když tedy máme tedy máme tedy eh, lidi, kteří jsou eh, jaksi osobně obhájit, co my děláme, protože je velice nepříjemné eh, sedět jaksi naproti nějakému francouzskému představiteli, který se mě ptá, jestli chceme prostě zveřejnit, kolik to tady stojí. No, tak já řeknu ne, prostě já skutečně na toto, tuto úroveň. Nechci se stupovat, my jako parlament musíme být schopni obhajovat své vlastní zájmy. Je to samozřejmě obtížné a eh, neměli bychom se tomu tedy jaksi eh, vyhýbat, ale eh, musíme se také k sobě stavět kriticky, jestli třeba prostě nějaké nějaké eh, procedury bychom tady mohli eh, jaksi zlepšit. Ale pokud tedy eh, nebudeme obhajovat, tak to je špatně, to je chyba. První zkouška je ta žádaná úspora radou 1,5 miliardy na administrativních nákladech. Tak já jsem skutečně zvědavá, jestli to ustojíme, jestli budeme mít odvahu říci, že už je třeba skončit to pouštění žilou evropských institucí. <clears throat> No, takže my v podstatě potřebujeme Eh, mluvit jedním hlasem. A opravdu by mě zajímalo, zda budeme schopni se postavit a říct ne, tak to už neakceptujeme. Totež eh, pokud se týče toho Green Dealu, prostě eh, to se neudělá samo, to, se, to musíme udělat my, my na tom musíme pracovat, máme, musíme na tom na, na tom na, kontrolovat. Vy jste, Tomáši, hovořil o Emplu, samozřejmě, no, a já můžu říci, že skutečně musíme tohleto brát vážně a možná, že tady jsou možné určité redukce zbytečné byrokracie, tady by měla dva, tři nápady, ale v podstatě eh, není možné, aby eh, tedy potrpěla naše práce. Členské země eh, de facto nás nemají rády, nechtějí, abychom byli práce schopni, <clears throat> prostě eh, oni chtějí, abychom jim tady odkývali to, co si mezi sebou dohodnou a na nic se neptali, ale to prostě takto dělat nemůžeme. Takže já tedy doufám, že ve frakcích eh, se najde eh, dostatek lidí, kteří tedy budou schopni se postavit tady tomuto populistickému proudu členské země eh, ti, ti mají ministerstva a odtamtud si mohou, mohou tedy eh, přetahovat lidi, ale my takovou zásobárnu lidi nemáme. Takže